Can we start? Um, good afternoon, everybody. Can we start by adopting the agenda? Dobré odpoledne, můžeme přijmout pořad jednání. Tak několik stručných sdělení. Chtěla bych vás upozornit na to, že toto zasedání se přenáší v přímém přenosu a vítám také všechny diváky tohoto přímého přenosu. Náš newsletter má novou verzi, pouze pro vaši informaci. Jsem se setkala s koreperem dneska dopoledne a někteří členové mi sdělili, jak je to skutečně opravdu užitečný dokument, takže vím, že se tomu věnovali ohromnou práci. Ráda bych poděkovala i zpravodajům, je to opravdu užitečný dokument a připadalo jim to opravdu nesmírně užitečné s ohledem na reformu. Setkala jsem se i s předsedy Ekosoku tenhle, s představiteli Ekosoku tenhle týden. Poprosili mě, abych trošku ještě zapracoval na zpravodajích, stěnových zpravodajích, aby spolupracovali s těmito výbory, podvýbory tohoto výboru ECOSOC, takže prosím, abyste se na ně obrátili skutečně, samozřejmě podle jednotlivých témat, podle volby jednotlivých zpravodajů by s vámi velice rádi spolupracovali. Takže je to i e-meeting, tato aplikace je již k dispozici pro všechny, pro politické poradce, pro naše zaměstnance, a dokonce čekáme, že snad mezi nás přijdou nějaký kameramani pro dnešní setkání. Je to pro DG iPol. Pouze si tady udělají nějaké obrázky, nebudou snímat zvuk. Nevím, co to znamená skutečně pokud jde o to, že bychom chtěli někomu například říci, o čem se hovoříme, bude to teda takové trošku němé, nedá se nic dělat. A nyní k našemu zápisu, pokud nebude do konce dnešní schůze žádná připomínka, tak je budeme považovat, budeme ten zápis považovat za schválený. Trialog, aktualizace. Takže počekáme ještě na Andrease a proto si uděláme nejprve update u e-callu, pokud by vám to teda takto vyhovovalo. Ještě jedna záležitost, než začneme s prací. Máte k dispozici, nebo měli jste, když k dispozici takové schrnutí závazků komisařů před Evropským parlamentem v rámci slyšení. Možná to již máte k dispozici. Zadalo to DG parlamentu my jsme zatím ještě neměli čas se k tomu vyjádřit. V podstatě by tam mělo být vše to, co jsme, co zhasnělo na těchto zkouškách, na těchto slyšení, čili pokud za několik let prostě, již si nebudeme chtít vyslechnout celé to slyšení tři hodinové, tak se můžeme podívat na, na tento dokument. Pane Švábe, takže nemusíme změnit plán, protože vy jste zrovna dorazil, tak nám asi můžete poskytnout i aktualizaci trialogu, jak to vypadá v této oblasti. Děkuji, děkuji, vážená paní předsedající. Bohužel, bohužel jsem přišel trošku pozdě, nejprve bych se rád omluvil, čili stínoví zpravodavé se dneska sedli, sešli u této směrnice, pokud jde o eh, síť informací, úroveň této sítě bez, zabez, pečení této sítě a tak dále. 14. října byl ten první neformální trialog, s kterým jsme zahájili, i když zatím italské předsednictví nemělo formální mandát a šlo o to, aby italští kolegové na začátku svého předsednictví po nominaci e, Nové Evropské komise jsme vyšli včas vstříc. Ale samozřejmě jednání s radou mají smysl jenom tehdy, máli rada svoji vlastní pozici. A proto doufáme, že se příští pátek podaří italskému předsednictví získat mandát v radě. 11. listopadu se potom sejdeme znovu a jak už jsem uvedl, tak dnes dopoledne jsme se sešli jako stínový zpravodaje a s paní Castillo a s Janem Filipem Albrechtem z výboru Libe a utvrdili jsme se znovu v tom, že chceme dosílit toho, aby se kybernetická bezpečnost zaměřila na kritickou infrastrukturu a aby každopádně v každé členské státu eh, byla chráněna infrastruktura uvedená v příloze dvě směrnice po odsouhlasení parlamentem a očekáváme od rady, že minimálně navrhne strategii eh, perspektivní operativní spolupráce, protože bez toho taková směrnice smysl vůbec nedává. A proto pevně doufáme, že italská delegace v radě dokáže přesvědčit své partnery, že je zde třeba učinit významný krok. Více k tomu nemohu paní předsedkyně říci, jenom velmi děkuji stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. Děkuji. Okay, so progress is being... Ano. Takže Čili došlo tam sice k určitému pokroku, ovšem rada zatím teda nemá ten mandát. Stínoví zpravodajové a pan zpravodaj odvedli dobrý kus práce, snaží se nějak donutit radu k tomu mandátu, aby se teda přiblížila k tomu mandátu. A nyní, a pokud je o e Olga má slovo. Děkuji za slovo. Dneska budu hovořit anglicky opravdu výjimečně, protože mám poznámky napsané v angličtině, takže trošičku pár informací k triálogu. Začnu tím, že 25. září IMKO rozhodlo zahájit jednání v rámci trialogu s radou, s komisí, se dosáhnout brzkého druhého čtení, pokud jde o e-call a začlenit teda tohoto návrhu v rámci ikolu callu v rámci vozidel. Ikon má mandát, to znamená, tam máme tu zprávu, kterou přijal parlament ve které vidíme stanovisko parlamentu z 26.2. letošního roku a zároveň složení vyjednávacího týmu je tam k dispozici předsedkyně Vicky Ford, našeho výboru já, jakožto zpravodajka, stínový zpravodajové IMK, zároveň za Libe a Tran, jsou tam zpravodajové pro e, stanoviska. 8.10. Evropský parlament, náš vyjednávací tým se sešel, snažili jsme se dohodnout to, ohledně tohoto vyjednávacího mandátu a ve stejný den odpoledne došlo k neformálnímu trialogu, který byl zájem. Takže první trialog byl zahájen, první oblast politické záležitosti už byla prodiskutována, především spoluexistence toho 1.1.2 e-callu a Mm, služeb třetích stran. Dále je to rozšíření kolu zakomponovaných do vozidel, technické jednotky a jejich komponenty. Otázka, zda tento e-call systém 112 by měl být již teda za, mm, v rámci těchto vozidel k dispozici a dále satelitní systémy, satelitní navigace, ochrana dát a soukromí. Čili velice stručně, jak to vypadá u všech těchto bodů v současnosti. Evropský parlament požádal radu, aby zvážila schválení tohoto mm, e-call volání 2 v rámci celého textu. To znamená, že Evropský parlament snižuje rozsah nařízení pouze na eh, ty, na ta volání 1 2, která jsou mandatorní. Zdále jsme požadovali, aby rada přijala tyto systémy v rámci jednotlivý. To znamená, aby byly permanentně eh, k dispozici tyto systémy v rámci vozidla. A zároveň jsme připraveni mm, vyčlenit tam, vyškrtnout ty služby třetích stran, vysvětlit jednak mandatorní volání 112 a voluntární mm, soukromé řešení nebo nějakou koexistenci nebo rozšíření tohoto tomto eh, rozsahu na jednotlivé systémy, komponenty a jednotlivé technické jednotky. Zdá se, že nalezneme v této oblasti společný přístup, pokud je o kompatibilitu s pozičními službami, to znamená satelitní systémy, které určují navigaci a eh, pozici vozidel. Proběhla rovněž dvě technická jednání 16. a 22. října v rámci těchto dvou technických jednání jsme projednali veškeré záležitosti, které se týkaly tohoto návrhu, dokumentu, které nebyly identifikovány jakožto politické um, priority. Jsme proskoumali především ty výjimky, definice, um, přílohy, technické požadavky, standardy a um, stávající úvodní ustanovení a ostatní body, kdy zatím ještě nemáme nějakou konečnou zpětnou vazbu z rady ohledně technických otázek. Rada již um, naznačila pozitivní přístup k většině těchto záležitostí, které jsme projednali. No a včera došlo k dalšímu oficiálnímu setkání stínových zpravodajů tam jsme diskutovali všechny ty věci ještě jednou a co je nejdůležitější, dohodli jsme se na vyjednávací pozici pro druhý neformální dialog, který proběhne 11. listopadu příští týden a kde budeme diskutovat následující věci. Přístup k nezávislým operátorům, eh, platforma eh, otevřeného přístupu, periodické eh, inspekce upgrade infrastruktury, reportování, rozšíření na jiné kategorie posytel a v neposlední Eh, řadě aplikace nebo termín aplikace. A zároveň to budou otázky ochrany dát a soukromí, článek 6, kterému se budeme věnovat. Několikrát jsme řekli radě, že tento článek číslo 6 je jednou z našich hlavních priorit v rámci této problematiky. A proto skutečně doufám, že rada bude připravená akceptovat naše pozměňovací návrhy, které podpořil i výbor Libe eh, před tím prvním trialogem. Je ještě několik záležitostí, které zatím nebyly vyřešeny. My jsme včera o všech těch v rámci našeho setkání se stínovými zpravodaji o tom hovořili a v rámci vyjednávacího mandátu navrhneme radě další návrhy, které se týkají eh, čtyř odstavců a rovněž úvodního ustanovení. Dovolte, abych využila této příležitosti a poděkovala všem našim kolegům za náš vyjednávací tým z Evropského parlamentu i našim protěžkům z rady, z komise za velice pozitivní jednání, pozitivní atmosféru, kterou jsme prozatím zaznamenali, jednotlivá jednání byla náročná, ale zároveň velice konstruktivní a já skutečně vidím, že všechny zúčastněné strany se snaží dosáhnout dohody. Doufejme ještě za italského předsednictví. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak, Jsou k tomu ještě nějaké připomínky k e ostatní členové týmu? Není-li tomu tak, dovolte, abych poděkovala. Abych poděkovala oběma zpravodajům, abych poděkovala týmu za náš sekretariát. Vím, že opravdu se věnují nesmírně technickým záležitostem, mnoha detailům, podrobnostem, snaží se spolupracovat v této oblasti všichni. A především bych ráda řekla, že se snažíme pracovat na tom i s jinými výbory, opravdu v takovém duchu spolupráce, protože pokud budeme schopni opravdu si získat takovou, takovou dobrou pověst, že jsme kvalitním výborem už v této etapě, kvalitním výborem, který spolupracuje, tak si myslím, že by nám to mohlo prospět i v těch následujících letech my neočekáváme samozřejmě, že se dohodneme úplně na všem. Pokud bychom dohodli na všem, tak prostě bychom nemohli být politiky, ovšem jsme připraveni spolupracovat profesionálně. Je zde hodně práce, která nás čeká. Samozřejmě jich naslouchat jiným výborům, tak aby věděli, že jsme ochotní jim víc říct, pokud to jde. A to je rovněž velice důležité pro naši reputaci, pověst do budoucna. Čili ještě jednou vám všem děkuji, říká paní předsedající. A tím se dostáváme k diskusi je to návrh stanoviska ohledně politiky hospodářské soutěže. Je to zpráva z vlastní iniciativy, jde o stanovisko ohledně výroční zprávy k politice hospodářské soutěže Evropské unie. Samozřejmě, že je to výbor ekonu, jak víme, pan Messerschmidt je připravuje tento stanovisko. Hm, Kaja Kalas z ALDE je naší zpravodajkou, navrhovatelkou tohoto stanoviska, proto bych rovnou dala slovo a poté samozřejmě všem stínovým zpravodajům bude chtít ještě někdo vystoupit, tak samozřejmě si poznamenám jména, přihlašte se. Takže prosím, máte slovo, kolegyně. Dobře, děkuji. Budu se snažit o stručnost. Já si myslím, že to je skutečně docela takové jednoduché stanovisko, nejprve ten harmonogram. My prostě chceme, aby ikon výbor to měl k dispozici, mm, to, to hlaso, nebo teda no, tu lhutu pro hlasování. Takže pro pozměňovací návrhy máme jeden měsíc, to znamená 4.12. a hlasování v IMKU 22. ledna hlasování v Ekonu poté týden potom. Pokud jde o obsah tohoto stanoviska, já si myslím, že tato politika hospodářské soutěže vlastně EU jde ruku v ruce s jakoukoliv legislativou v oblasti jednotného trhu. To znamená, že samozřejmě, že tyto politiky jsou velice důležitou součástí naší práce v dokončení interního dopracování interního trhu, jednotného trhu. Hraje to nesmírně důležitou klíčovou roli ve fungování jednotného trhu tato politika. právě proto jsem zdůraznila v rámci mého stanoviska je důležitost velice dobré a silné spolupráce mezi DG pro hospodářskou soutěž a výborem IMCO. V podstatě tato výroční zpráva k politice hospodářské soutěže um, EU se týká mnoha oblastí. Já bych si byla přála moci pohovořit k mnoha těmto záležitostem. Ovšem myslím si, že ty věci, které se týkají kompetenci ekonu, státní pomoc, zdaňování, to by v podstatě podkopalo jejich přístup k celé problematice tohoto výboru Ekona. Právě proto bych velice ráda poprosila kolegy a kolegyně, aby se drželi posměvací návrhu pouze v té oblasti, která se dotýká našeho výboru. Já samozřejmě zde zúrazňuji digitální sektor, protože si myslím, že silná politika hospodářské soutěže je zapotřebí v této oblasti, pokud chceme dokončit jednotný trh v této oblasti. Pokud jde o Google, tam bych trošku opravila eh, jeden takový zmatečný prvek, tam, eh, jak víme, ano, že teda Google eh, vzal v potaz závazné povinnosti v této oblasti, ovšem bylo tomu tak, že oni to navrhli, komise to zatím ještě neschválila, čili já tam předložím pozměňovací návrh, tak abych trošku napravila tuto záležitost. Cílem této záležitosti je ne nějak politicky zasahovat do toho, co se děje v rámci judikat prokuratury, ale spíše požádat komisi, aby zajistila to, že jakékoliv rozhodnutí v této oblasti, jakékoliv problémy, například v oblasti inovací pro malé a středně velké podniky nebo začínající podniky, aby to teda na ně nemělo negativní dopad stávající situace v oblasti inovací a tak dále. Proto se těším na vaše připomínky, názory k tomuto stanovisku a rovně se těším na dobrou spolupráci. Děkuji vám. Dobře, slovo má András. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych jako stínový zpravodaj frakce EPP v souvislosti se stanoviskem výboru IMCO k výroční zprávě o hospodářské politice opravdu výrazně poděkoval paní kolegyni za shrnutí těch témat, která si zasluhují opravdu prohloubenou analýzu této zprávy. Přesto se domnívám, že ještě mnoho míst, kde je potřeba možná cestou pozměňovacích návrhů nebo rozhovorů předložit tomu příslušnému hospodářskému výboru některé návrhy na změnu. Roztříštěnost digitálního trhu je podle našeho názoru důležité téma. Zároveň zde máme otázku neutrality sítí. Zda je to prvek kontroly hospodářské soutěže, anebo zda jde spíše o ta legislativní pravidla a zadání, která by měla hrát svoji roli, ale zatím neexistují. Nicméně o tom, jak by měla vypadat náležitá formulace, se můžeme ještě domluvit. Dále hodnotím pozitivně, že i v tom bodu číslo dvě internet a vyhledávače hrají důležitou roli. Já osobně vždy dávám přednost tomu, abychom v legislativních textech neudváděli konkrétní názvy určitých podniků a firm. Když hovoříme o vyhledávačích, tak každý bude vědět, co máme na mysli. Text je takto předložený, ale paní kolegyně už to také opravila, že právě to není výstižné v tom, že ještě není ta dohoda mezi Evropskou komisí a Googlem. Přesto se domnívám, že by bylo důležité, abychom ten proces, který není běží, využili k tomu, abychom se podívali na to, jak se vlastně měnilo evropské právo hospodářské soutěže od doby svého vzniku, že e, vlastně dochází čím dál tím častěji k dohodám podle článku 9 a je čím dál tím méně postupů podle článku 6, kde je ta možnost, aby podniky se soudily u Evropského soudního dvora nebo ty, které se obávají negativních dopadů, a možná i spotřebitelé, prostě měli možnost vyjít z rozhodnutí komise a e, získat svoje práva před soudem. Ale Eh, při tom mimosoudním vyrovnání sporu toto samozřejmě možné není. A měli bychom možná diskutovat o tom, jakou cestou by zde evropské právo mělo v budoucnu jít. A nizozemský generální státní zástupce uvedl nedávno v Mnichově, že na e, tuto problematiku opravdu pohlíží s velkými obavami a myslím, že by hlubší analýza z pohledu našeho výboru Eh, by byla dobrá věc. Co se týče na, eh, nároků náhrady škody a jejich realizace a kolektivních eh, náhrady, to je rozhodnutí, na které čekáme tento týden. Já jsem zpravodajem pro příslušnou směrnici a doufám, že přiměje členské státy k tomu, aby ji implementovali co nejrychleji, co nejlépe. A co se týče veřejných zakázek, to je téma, kterému bych se možná ještě rád věnoval o něco později a doplně ho vlastními pozměňovacími návrhy. Zatím vám děkuji a paní zpravodajka může počítat s tím, že brzy zašlu své pozměňovací návrhy. Děkuji. Sorry, Lucy Anderson. Lucy Anderson, prosím. Děkuji. I já jsem chtěla poděkovat paní zpravodajce za veškerou odvedenou práci, ale také za to, že tak rychle připravila stanovisko. To si myslím, že bylo pro nás, pro všechny užitečné. Socialistická skupina má silný názor na několik věcí, které by ráda, aby byly zváženy. Domníváme se, že aspekty ochrany spotřebitelů bude potřeba posílit u tohoto stanoviska a u této zprávy. Jsme proto, aby se prosazoval jednotný digitální trh a abychom trh otevírali v této oblasti. Ale budeme potřebovat jasná pravidla hospodářské soutěže. Zdá se nám, že se dostatečně nesoustředujeme v této oblasti na přístup ke spravedlnosti. A také na možnost hromadných žalob. Protože zase z výzkumu vyplývá, že toto je efektivní způsob ochrany práv spotřebitelů. Potom máme pár připomínek týkajících se zadávání veřejných zakázek. Byli bychom rádi, aby tam bylo více o přístupu na vnější trhy v rámci zadávání veřejných zakázek. Rozumíme tomu, co říkáte o problému přílišné centralizace nákupu při zadávání veřejných zakázek, ale velké důležité státní instituce, nemocnice a školy prostě potřebují být schopny nakupovat ve velkém a takto snížit náklady. Já si uvědomuji, že to nespadá úplně do působnosti tohoto výboru, ale sociální otázky a otázky zaměstnanosti prolínají do veškeré činnosti v oblasti politiky hospodářské soutěže. Já tedy chápu, co vy jste říkali, že otázka státní pomoci je zvláštní, ale myslím si, že se nedá úplně oddělit od politiky hospodářské soutěže. A třeba v oblasti dopravy potřebujeme určité pokyny, určitá vodítka. A nemůžeme to úplně odpojit ani v jiných oblastech. Ale v každém případě velmi vítáme odvedenou práci a budeme se těšit na další příspěvky, na možnost učinit další příspěvky v nadcházejících týdnech. Děkuji, Denis Dion. Není. I've got some comments from Marie. And can you add Evelyn? Um, we'll do Maria Grappini first. Maria Grappini, prosím. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să apreciez uh, munca colegii. Děkuji mnohokrát. Já chci také poděkovat paní kolegyni Kajas chci hovořit o bodu 4 a 5. Souhlasím s předřečníky, co se týče bodu 6. Ze zkušenosti vím, že pro malé a střední podniky je těžké se obrátit na soud, protože to stojí hodně peněz a dokumenty jsou příliš složité. Mám pocit, že se na soudy obrací příliš mnoho malých a středních podniků, i když vědí, že došlo k nekalé hospodářské soutěži. Mají pocit, že nezvládnou to řešit přes soudní systém a mohli bychom se podívat na to, jak bychom na jednu stranu přizpůsobili přístup k dokumentům a na druhé stranu snížili náklady. Co se týče bodů 4 a 5, tak si myslím, že tady je stále určitý problém. A to v tom smyslu, že stávající text paní kolegyně Kalas a stávající právní akty Evropské unie totiž nestačí jako úprava zadávání veřejných zakázek. A hovořím tady z praktické zkušenosti. Zadávání veřejných zakázek se většinou dělá na velké zakázky, za velkou hodnotu a malé a střední podniky nemají šanci se účastnit. A já, když jsem působil jako ministrině v Rumunsku, tak jsem si říkal, jestli by nebylo možné přijmout zákonnou úpravu, která by rozdělovala veřejné zakázky třeba v oblasti vzdělávání anebo zdravotnictví na regionální úrovni tak, aby ty jednotlivé zakázky byly nižší a firmy s menším obratem byly schopny se kvalifikovat. Něco přesného jsem v právní úpravě evropské neviděla. Ano, říká se, že musíme při- zlepšit přístup malých a středních podniků, ale není tam nic konkrétního. Myslím si, že bychom měli hovořit specificky, jak jim dát přístup k veřejným zakázkám. Prostě pokud chceme, aby se někdo kvalifikoval na základě toho, že má astronomický obrat, no tak malý a střední podnik to nebude. Já jsem to zkusila v Rumunsku, možná bychom se mohli pokusit o něco podobného v Evropské unii. Takže separovat, oddělit veřejné zakázky na regionální a místní úrovni. Takže třeba třeba eh, místní zastupitelstva by mohla vypisovat eh, vždycky třeba veřejnou zakázku nižší pro nějakou konkrétní nemocnici a podobně. Čtyřka a pětka si myslím, že úplně není pro dobré a e, dobré pro malé a střední podniky. Hovořilo se tam o centralizaci zadávání veřejných zakázek. Já jsem se snažila to udělat u velkých veřejných zakázek. Tam jsme se snažili o to, aby určité záležitosti byly řešeny subdodavatelsky, třeba malými a středními podniky, ale pořád to byl pro ně problém. Takže k čemu vlastně slouží tady centralizace? Nechápu, proč bychom měli centralizovat eh, zadávání veřejných zakázek. Říkáme, že je tady potřeba se vyhnout přílišné koncentraci kupní síly. No nejprve je asi potřeba pochopit, proč takováto koncentrace existuje. Já nechci příliš kritizovat naše návrhy, tady spíše kritizuji stávající právní úpravu. Možná by se to dalo zjednodušit. Prostě roky už to funguje. Roky hovoříme o pomoci malým a středním podnikům a nepomůžeme jim tímto způsobem. Děkuji. Albert. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Z mého pohledu je zvolený přístup dobrý. Co se týče informací pro orgány, nejenom orgány činné v oblasti hospodářské soutěže, ale také ochrany osobních údajů, by měly být transparentní a dostupné. Především co se týče zpracování informací v těchto službách. To stále není zcela jasné. A tyto orgány často nemají možnost zkontrolovat, jestli ostatní konali v souladu s pravidly vnitřního trhu Evropské unie. To je tedy má druhá připomínka. Nevím, jestli jste to všichni viděli, ale v květnu byl vydán rozsudek týkající se vyhledávačů a jejich povinností dodržovat pravidla ochrany ochraně osobních údajů VIS směrnice 95 a v tom rozsudku bylo jasně řečeno, že na tyto služby platí evropská pravidla, byť jsou poskytovány z mimo Evropy. Takže i když daný server je hostován, anebo firma má sídlo někde jinde, tak v Evropě platí evropská pravidla. A myslím si, že to je potřeba zmínit i zde a říci, že jde nám o respektování evropských standardů, jako třeba v oblasti ochrany osobních údajů. Děkuji. Evelyn Gebhardt, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také děkuji paní Kalas za opravdu dobrou kvalitní předlohu, kterou nám dala k dispozici. A domnívám se, že opravdu s tímto dokumentem můžeme dobře pracovat. Já bych chtěla zmínit dvě tematické oblasti a ráda bych zde také podtrhla už to, co řekla eh, moje kolegyně Lucy Anderson, stínová zpravodajka naší frakce, a sice, že je třeba se výrazněji eh, zasadit o to, aby se tam promítla ochrana spotřebitele, zvláště v bodě 4. Tam u těch veřejných zakázek nemáme pouze ten optimální vztah mezi cenou a kvalitou jde o to, že nechceme nejlevnější nabídku, ale prostě tu nejlepší nabídku a musí se tedy zohledňovat i kritéria, jako jsou například závazky v sociální ekologické oblasti nebo oblasti ochrany spotřebitelů. A to jsou témata, která by se tam měla také promítnout a měli bychom tedy tuto oblast zde mm, vyjádřit trochu silnějším způsobem. Já jsem se ale také přihlásila proto, že zde vystoupil kolega Andreas Schwab, který už zde teď není v tom, této místnosti, ale jeho kolegové spolupracovníci mu to jistě vyřídí. Souhlasím s ním v tom, že neutralita sítí není uh, otázka práva hospodářské soutěže, ale to neznamená, že by to sem nepatřilo do konkurenceschopnosti a hospodářské soutěže, protože síťová neutralita je vlastně základní předpoklad pro to, aby zde byla spravedlivá hospodářská soutěž a proto je naprosto správné, že paní Kalas o tom zde hovoří a tak jasně to v dokumentu napsala a nepovažovala bych za dobré, kdybychom tento bod vyňali a nebo ho nějakým způsobem relativizovali podle toho, jak budou vypadat pozměňovací návrhy pana Švába. Jinak jsem toho názoru, že naše frakce opravdu by se v oblasti hospodářské soutěže a ochrany spotřebitelů eh, měla na tyto oblasti opravdu více zaměřit a více je podtrhnout. Děkuji. Any other speaker? Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo? Dobrá, tak v tom případě i já mám pár připomínek, pokud ním. Ve výroční zprávě o politice hospodářské soutěže je text, který bude připomínkován řadou výborů. A náš výbor říká, prosím, soustřeďme se na naše pravomoci a to si myslím, že je velice důležité. Protože když se najednou začneme vyjadřovat k záležitostem efektu, zaměstnanosti nebo sociálních věcí, tak to podkope poselství, které posíláme jako tento výbor. Takže pokud se chcete vyjadřovat k těmto otázkám, prosím klidně, ale relevantními výbory. Naše stanovisko bude lépe bráno, pokud se budeme držet svých kompetencí. K digitální oblasti. Myslím si, že bychom měli zmínit unbundling. Nebo uh, výhody modelu peer-to-peer -peer pro spotřebitele. A dobře tady zaznělo, že je potřeba se soustředit na spotřebitele. A kromě toho také potřebujeme mít uh, rovné podmínky pro nové služby typu peer-to-peer -peer oproti stávajícím poskytovatelům. Myslím si, že existuje řada oblastí, ve kterých právní úprava v digitální oblasti by mohla zvýšit konkurenceschopnost. Například v platební legislativě se hovoří o vícestranných platebních systémech, které by mohly nakonec spíše podpořit monopoly než konkurenci. Čili ve finančních službách chceme, aby spotřebitelé měli více, eh, větší volbu. Souhlasím také s předchozími řečníky, kteří říkali, že by možná bylo dobré přeformulovat bod 2. Já myslím, že je důležité, abychom nepředjímali rozhodnutí komisaře pro hospodářskou soutěž, protože je potřeba, aby je viděli jako nezávislé osoby. My se můžeme vyjádřit, ale neměli bychom předjímat jejich rozhodnutí, takže bychom možná spíše měli přivítat toto znění. Co se týče článku 4 a 5 k zadávání veřejných zakázek. Změny evropského práva se staly během předchozího mandátu za mého předchůdce a na základě politické zhody všech hlavních politických skupin. A jde nám o to, aby všechny různé firmy měly lehčí přístup k trhu veřejných zakázek, velké a malé. Neměli bychom mít žádné zapouzřené monopoly a měli bychom spíš podporovat inovaci. Takže doufám, že se nám podaří najít změní v článku 4 nebo 5, ale Nesnažme se zvrátit to, čeho dosáhl Evropský parlament byl nefunkčním období a bylo to důležité. Možná můžeme požádat komise, aby více vysvětlila, jak v praxi funguje legislativa v oblasti zadávání veřejných zakázek, nebo může třeba poskytovat nějaká praktická vodítka. Často se setkám s malými a středními podniky, které říkali, no byl způsob, jak já jsem se mohl účastnit určitého určité veřejné zakázky, ale nakonec se to nepovedlo, nemohl jsem inovovat, protože mi to znemožnila legislativa, takže si myslím, že bychom to měli posílit. Takže poprosit komise o vysvětlení, jak to všechno funguje. My jsme ten výbor, pro které spotřebitele vždy na prvním místě, co se týče kartelu a bránění kartelu, tak to je určitě důležitá, důležitý boj. Také pracujeme na oblasti eh, náhrady škody takže odborníci na tuto oblast by se k tomu mohli vyjádřit prostřednictvím pozněvacích návrhů. Děkuji, já vím, že je velice těžké takovéto stanovisko psát, protože máte omezený počet znaků a hodně témat. Určitě to vedlo k velkému zájmu a budu se těšit na spolupráci. Chce to zhrnout paní zpravodajka? Prosím. Děkuji jenom velice stručně. Já se budu velmi těšit na vaše pozněvací návrhy a připomínky. Jenom jsem chtěla zmínit pár věcí. Co se týče státní podpory, tak to je určitě jádrem politiky hospodářské soutěže. Ale zase spadá to do působnosti hospodářského výboru, tak proto jsem to tam nepopisovala. Například v dopravě státní podpora, tak tím se bude zabývat také výbor pro dopravu takže jsem to nechtěla vyloženě řešit tady. Co se týče přístupu ke spravedlnosti, tak to je zase pro výbor Libe. Oni se tím budou zabývat. Z toho důvodu já to nezmiňuji ve svém stanovisku tak podrobně. Souhlasím s tím, že bychom neměli zmiňovat žádné konkrétní firmy, že bychom to měli naformulovat spíše obecně. Takže předložíme v tomto smyslu pozněvací návrh. Teď, co se týče zadávání veřejných zakázek, tak souhlasím, že když byla právní úprava nedávno přijata, tak bychom měli dát šanci těm novým pravidlům, aby se prokázala. Ale tady jde o to, aby i malé a střední podniky měly šanci se účastnit těchto veřejných zakázek. Takže já vám ještě jednou všem děkuji za vaše připomínky. Děkuji a jenom chci připomenout termín pro pozněvací návrhy, který je 4. prosince. A hlasovat budeme 21. a 22. ledna. Možná bude potřeba vyjasnit paní předkladatelce, co se stane, když tento výbor předloží pozněvací návrhy, které jsou zcela mimo působnost tohoto výboru možná ani nebudou přijatelné. Takže pokud tam bude nějaký problém, tak vás poprosím, abyste si to probrali s kolegy v jiných výborech, protože spousta výborů k tomuto píše stanovisko. Děkuji. we're running a bit ahead of time. Máme kapánek předstih, což je skvělé. Pokud všichni souhlasíte, tak nyní Evropská komise bude prezentovat zprávu o právách o statutu na vývozních kontejnerech.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 já to tady jenom nějak se snažím ještě ověřit, protože se nemáme stínového za EPP, nevím, máme, máme zde všechny, nebo začneme, nebo jak to vidíte? Dobře, takže v tom případě, jestli dovolíte, tak bych mezi námi ráda přivítala Markusa Hoffmana za komisi, který nám bude prezentovat tento návrh komise. Prosím, čili ještě jednou jde o o jako návrhy. Je to vlastně jako taková studie, je to vlastně, mm, jsou to výsledky této oblasti. Budeme se dívat jednak na náklady a zároveň na užitečnost zpráv o stavu těchto kontejnerů při vývozu a já jsem to pochopila, takže je to v podstatě ta druhá část těch informací kontejnerů, protože ty, my už tam máme možnosti, pokud jde o kontejnery, které přichází do Evropy, čili toto bude vlastně ta druhá část těchto zpráv, to znamená jenom při vývozu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, že nám umožňujete se vyjádřit k tomuto tématu. Dovolte mě, abych se představila, protože je to poprvé, kdy mluvím na tomto výboru. Jsem Margareta Hoffman a jsem ředitelkou dělení pro politiky eh, Evropského úřadu pro eh, potírání podvodu. Ještě jednou do mikrofonu, tady jmenuji se Margareta Hoffman a pracuji v oblasti politik oddělení OLAFu a staráme se o nařízení 515 z roku 97. Mám zde i své kolegy, připravili jsme PowerPointovou prezentaci a kolega, který sedí po mé pravici, vás uvede do tématu a já bych nyní uvedla téma v angličtině. že jsem skutečně nesmírně ráda, že mohu vystoupit v tomto výboru. Opravdu této velice komplexní záležitosti, která se týká těchto zpráv při vývozu jednotlivých kontejnerů. My jsme vždycky podporovali uh, Ehm, to, že Evropský parlament chce chránit eh, daňové poplatníky před podvody na straně výdajů, na straně příjmů. Všichni víme, že je to samozřejmě závazek OLAFu, komise i Evropského parlamentu. No my samozřejmě jsme si vědomi toho, že zde dochází právě k tomuto podvodu. Z těch možností, které na volném trhu máme, funguje to tak ehm, vlastně bez nějakých větších problémů přeshraničně a právě proto je velice důležité, aby na evropské úrovni, na mezinárodní úrovni jsme měli dostatečné nástroje tak abychom spolupracovali přeshraničně, abychom potírali tyto nekalé aktivity a právě proto loni Evropská komise, jak víte, <coughs> přišla přišla s velikými <coughs> vylepšeními našeho nářízení 515, které bylo vzniklo před více než 15 lety a proto je velice důležité, aby jsme ho aktualizovali s moderními technologiemi, protože chceme samozřejmě, aby toto nařízení reagovalo i na nové různé druhy nekalých činností, podvodů a sdílení informací v tomto ohledu je klíčové nedostatek informací v této oblasti právě připravuje takové možnosti zneužívání podvodníky a znamená to obrovské ztráty na národní, ale i evropské úrovni pro naše rozpočty. A tímto návrhem bychom právě chtěli zamezit tomuto zneužívání. Já bych ráda zdůraznila, a to je pro nás zásadní, že ty návrhy, se kterými přicházíme, tam nejde pouze o to, abychom pomohli komisi či OLAFu, abychom bojovali proti celním podvodům v této oblasti. Pro nás je možná ještě více důležité to, aby tento návrh lépe vybavil členské státy, aby se chránili, pokud jde o jejich příjmy, pokud jde o příjmy zdaní a to je samozřejmě to ruku v ruce jde s bojem proti daňovým podvodům, to je společná odpovědnost a je zásadní, abychom teda spolupracovali na tom všichni. My jsme nesmírně vděční za podporu z vaší strany i ze strany členských států, pokud jde o mnoho návrhů komise, pozměňovacích návrhů. Ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu a zpravodajům stávajícím i, i minulým, který opravdu úžasně spolupracovali na této problematice s námi. My skutečně možná dokončíme do konce, diskuse v této oblasti do konce letošního roku. Možná se nám to povede. A nyní konkrétní záležitost, o které budeme hovořit. Chceme trošku objasnit, pokud je o sdílení dat, které se týkají exportu, vývozu. Já vím, že toto je záležitost, která vás některé zneklidňuje. Já samozřejmě vím, že v prvním čtení Evropský parlament nezahrnul, tak jak komise teda navrhovala v té době, aby tam právě byly tyto, tyto informace CSM u těchto kontejnerů i pro export. Když my samozřejmě mm, právě proto máme velikou radost, že můžeme vysvětlit celou tuto problematiku. Ráda bych zdůraznila to, že komise již vysvětlila členským státům a rádě povahu celého tohoto návrhu v tomto ohledu. Snažíme se uh, prokázat to, že to, co navrhujeme, nebude představovat nějaké, nějakou nadměrnou zátěž či náklady eh, pro jednotlivé aktéry, ale že to v podstatě zlepší eh, tuto, eh, tyto zprávy o stavu kontejnerů, data, obsah a tak dále, že to zlepší celou tuto problematiku boje proti podvodům. To znamená, že zlepšíme ty elektronické informace jednotlivých přepravních společností, bude to určit, do určitého rejstříku, který OLAF povede. Ráda bych zúraznila, že přístup do tohoto rejstříku samozřejmě bude mm, chráněn důvěrnými eh, pravidly, postupy a tak dále. A proto jsem nesmírně ráda, eh, že Rada přijala naše hlavní principy. Stanovisko Rady podporuje hlavní body Eh, komise, pokud je o data a eh, zprávy o stavu kontejneru CSM. A zároveň samozřejmě chceme vysvětlit celému odvětví v oblasti dodávek v této oblasti, přepravcům a tak dále, aby to všechno pochopili, protože si myslíme, že eh, samotný princip poskytování CSM již není spochybňován odvětvím. Samozřejmě to bych to mohu uznat, je zde několik eh, problematických oblastí, můj kolega se tomu za chviličku bude věnovat, pan Rajs. Ráda bych zdůraznila ještě jednou to, že podvod, že k němu nedochází pouze při dovozu, kde mm, se musí platit celní poplatky, eh, mm, ale že to pokrývá i oblast exportu, nebo se to týká exportu. A pan Rajs, můj kolega, právě vám vysvětlí, jak tato kombinace dat pro export i import uh, u jednotlivého zboží by mohla zlepšit boj proti celním podvodům a ztrátám. Ano, jednak je to teda skutečně ten posílení boje proti podvodům, to je jedna věc, ale na druhé straně jsme přesvědčeni o tom, že je to krok správným směrem. A nyní bych poprosila kolegu pana Rajse my máme takovou opravdu pouze 9-10 slajdů, kratičkou PowerPointovou prezentaci. Doufám, že to ještě zvládneme časově, že je to pro vás akceptovatelné. Dobře, děkuji za slovo. Ano, čili online rovněž budeme mít tyto slajdy, máme to k dispozici, čili lidé, kteří e, nesedí úplně nejblíž, tak se mohou v rámci e-meetingu podívat na tyto slajdy. Je tomu tak? Ano, dobře. Dobře. Takže děkuji, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Podíváme se teda, jak to vypadá tyto zprávy o stavu kontejnerů, když to eh, teda spojíme s, i s vývozem, to, to znamená všechny tyto, to znamená, že by to mohlo, že by jsme v podstatě mohli tímto způsobem označit ilegální záležitosti ilegální zboží. Je to velice užitečné, budeme hovořit o užitečnosti toho, že je to opravdu mm, velice důležité pro obě, ověřování i, i v, v oblasti embarga, v oblasti duálního využití zboží. Uvedu několik příkladů. My si máme samozřejmě mnoho zkušeností, které jsme zde měli, mm, takzvaný Contrafic project, projekt, který se snažil sbírat veškeré informace těchto zpráv o stavu kontejnerů u těch států, které se zúčastňují této tuto problematiku. Problematiky my jsme předložili takový dotazník členským státům v této oblasti v říjnu 2013. Máme 280 eh, účastníků tohoto eh, průzkumu a asi 20% nám řekli, že využívání tohoto systému právě ho použili i při exportu. 55 eh, těchto úřadů z 18 států využívali, to znamená tento systém, to znamená 20%, to znamená, že máme 18 členských států, které se zapojily do tohoto pilotního projektu a využívají ho i při kontrole vývozu. A 43 těch z těchto 50 účastníků nám řeklo, že informace, které, využ- které získali z tohoto projektu, jim poskytly opravdu zásadní zlepšení jejich práce v této oblasti. 15 uživatelů rovněž využívá tento systém pro kontrolu vývozu, čili tento projekt skutečně využívá veškeré eh, otevřené zdroje zprávy o stavu kontejnerů, porovnává to s různými daty, které máme k dispozici od členských států na dobrovolné bázi. 12 členských států se zúčastnilo tohoto projektu. Výsledky a tento systém je k dispozici eh, samozřejmě pro celní Správy všech členských států, bez ohledu na to zase zúčastnili tohoto projektu. A než vám uvedu nějaké příklady, tyto zprávy eh, o stavu kontejnerů teda popisují jednak pohyb, mm, stav, nejsou to nominální data, to znamená, že tyto zprávy by mohly obsahovat taková data, jako například příjezd, nakládání, vykládka nebo odjezd, příjezd z mm, místa vykládky, nakládání na, například u lodí, informace Eh, které se týkají eh, naplňování kontejnerů, zasílání eh, kontejnerů z důvodu nějaké zásadní opravy a tak dále. Tyto příklady, které se vidíte, jsou takové opravdu nejčastější cigarety, které se vyváží v tomto kontejneru, dostanou se do třetí země a poté vlastně opětovně je dáme na nějaké plavidlo a dostávají se opět do Evropské unie zpětně, ale se změněnými dokumenty. A právě na základě těchto zpráv o stavu kontejneru by se mohli zjistit a právě eh, zjistit tuto důležitou informaci. To znamená, že jsou to, že je to zboží, které se nachází v tom stejném kontejneru, čili tímto způsobem bychom mohli právě odhalit tento typ podvodu, celního podvodu. Dále, další příklad, který bych rád uvedl, Některé společnosti nebo členské státy v podstatě jsou zapojeny do těchto podvodů, vykazují vývoz vysokých hodnot, vytvoří právě tím podklady pro tyto podvodné aktivity. Dochází například k proplácení DPH tímto způsobem a právě tyto zprávy o stavu kontejneru jsou nesmírně nápomocné, protože my vidíme přesně, kde došlo k vykládce daného zboží. Můžeme dále vyšetřit celou záležitost, podívat se, k čemu došlo, jak se nakládalo dále s tímto zbožím, podívat se na to, za skutečně se dostal na místo určení ověřit to ještě následně. Toto je skutečně příklad, který jsme nedávno měli reportován ze strany konkrétního členského státu a rovněž to poukazuje na užitečnost eh, nejenom pro komisi, ale i pro jednotlivé celní zprávy členských států. Dále, toto nařízení 515, to je právě nařízení, které máme jakožto hlavní nástroj v této oblasti. Členské státy komise využívaly pro správnou aplikaci eh, legislativy v této oblasti, nejenom zemědělské, ale teda především v oblasti celních záležitostí, například zboží dvojího použití, embarga v této oblasti. To je zásadní pro členské státy, obecně řečeno pro naši veřejnost, aby jsme měli jistotu, že to, co je vyrobeno v EU, že se to dostane opravdu konkrétní zboží na správné místo, na správnou destinace, místo určení a na základě těchto zpráv o stavu kontejneru můžeme jasně vidět, kde skončil ten který kontejner. Samozřejmě, že nechceme nebo nemůžeme úplně zamezit, že se to zbožně nedostane na nesprávné místo. Ovšem to, že aplikujeme řádným způsobem aplik- legislativu této oblasti, tak samozřejmě, že to pomáhá potom i dalšímu šetření nebo dalšímu, řekněme, proskoumání celé této oblasti a i v dalších oblastech, i v dalších příkladech. Tento, tento příklad je vlastně podobný k tomu, co jsem uvedl u prvního příkladu, například celní orgány. Já zde nebudu hovořit úplně o dvou konkrétních zemí, které se to týkalo například došlo k tomu, že cigarety se dostaly na Maltu, celníci viděli, že teda toto zboží tam dorazilo, že byli v tranzitu, že teda se neměli dostat do EU, ovšem oni to sice vidí, ovšem nemají důvod eh, eh, skonfiskovat eh, tyto cigarety, ovšem najednou zjistili, že to nemělo žádné označení pro evropský členský stát, že jsou to značky, které ovšem se objevují na našem černém trhu, na nelegálním trhu v EU, čili oni nemají důvod skonfiskovat tyto cigarety, protože destinace tohoto zboží je nějaká třetí země, ne země EU, zatímco zprávy o stavu kontejneru nám umožní právě vidět, zase dostali tyto cigarety do té třetí země, která je tam uvedena, nebo možná, že řekněme, že došlo k tomu, že se dostali do nějakého evropského přístavu, a, nebo že se dostanou za chviličku do tohoto přístavu, tam dojde k sfalšování dokumentů a právě tímto způsobem že se často pašované zboží dostává touto cestou do evropských zemí. A nyní náklady, náklady, které jsou spojeny s těmito zprávami o stavu kontejneru. Tyto zprávy CSM jsou k dispozici eh, samozřejmě na, pro, pro přepravce. Velké společnosti mají eh, Eh, toto k dispozici, některé mm, více dat, z více daty, některé z míně daty. Ovšem toto je legislativní návrh, my prostě hledáme pouze data, která jsou k dispozici. My nechceme, aby někdo vytvářel nějaké nové zprávy nebo něco nového, co bychom chtěli nějakým způsobem zhromažďovat. My to všechno zakládáme na stávající údaje, které jsou k dispozici. Máme zde různé zkušenosti, obrátili jsme se na jednotlivá odvětví. Vidíme například, jak se to dělá ve Spojených státech eh, s těmito zprávami. Eh, některé mm, dělají takzvaný global dump, to je na úrovni asi 40% přepravců eh, v USA, pokud jde o importovaná data. Co to znamená? Znamená to, že veš, to znamená všechny eh, CSM zprávy, které mají pro ty, které to dělají jenom pro import, například v Evropské unii, tam by ty náklady byly nulové, protože ta data pro import již máme k dispozici. To znamená, že především OLAV a ostatní zložky komise by rozhodly o tom, která data jsou relevantní. Poskytnutí online přístupu, to je další další možnost řešení, pokud jde o náklady. To znamená, že by měli, měla komise přístup onlineovým způsobem, sbírat důležitá potřebná data v tom, této oblasti by ty náklady se rovnaly téměř nule, protože i toto je zajištěno eh, zajištěno na úrovni celních orgánů a mělo by to být k dispozici pro přepravce. No, je to selektivní reportování, vykazování, pokud by přepravce, řekněme, konkrétně definoval nebo mm, prostě nějakým způsobem by tam měl určité výjimky. To by mohlo mít určitý dopad eh, pouze ale v oblasti exportnice SM zpráv, i když podle mého názoru by ty náklady nebyly příliš vysoké. My jsme samozřejmě hovořili se zástupci odvětví s, s radou VSC, s Světovou radou pro přepravce. V říjnu jsme s nimi měli zkusku. Paní Hoffman, moje ředitelka se o tom zmínila, jež jasně oni v podstatě vlastně již nemají nějaké pochybnosti o tom, že CSM zprávy pro vývoz jsou rovněž potřebné, že jsou užitečné. Je zde podle mého názoru ještě několik nevyřešených záležitostí, které pokud jde o implementaci aktu přenesené pravomoci, by ještě mohly vyvstat v trialogu například události, které spustí zprávy CSM, to je ještě otazníkem, nebo rada předložila i určité konkrétní návrhy konkrétních spouštěcích mechanismů. Tam ještě pořád bychom se s nimi potřebovali pobavit o tom, jaká budou práva přístupu, kdo bude mít přístup k těmto datům. Dále je to načasování, načasování vstupu v platnost tohoto nařízení. To je rovněž důležité pro přepravce, pro, pro zúčastněné subjekty a dále je to mm, určitá diversifikace um, plavidel, která například, řekněme, že z nějakých externích eh, eh, nebo, nebo vyšší moci se dostanou na území nebo eh, do destinace, která původně nebyla naplánována. Vše toto všechno jsou ještě věci, které můžeme vyřešit. A úplně na závěr si myslím, že hm, je to návrh, který opravdu by nám mohl značným způsobem zlepšit detekování celních podvodů, problémů v této oblasti. My samozřejmě nezasahujeme do právní oblasti, to bych chtěl zúraznit, využíváme pouze data, která jsou již k dispozici a my nezasahujeme, dokonce ani nespomalíme pohyb jednotlivých kontejnerů tímto přístupem, v podstatě jenom zvýšíme efektivitu, účinnost těchto kontrol tohoto zboží. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Um... Děkuji mnohokrát paní Hoffman a panu Vajsovi za prezentaci. Nejprve zpravodaj a stínový zpravodajové a potom ostatní. EPP. Nejprve Andreas a pan Helviga. Děkuji mnohokrát, Vicky. Pan Helvik bohužel se nemůže dnes zúčastnit a poprosil mne, abych předložil stanovisko skupiny EPP. No tak jsem rád, že můžu nejprve vyjasnit to, že nejde o to, že komise nebo OLAF zde předkládá nový návrh, ale že Evropský parlament v minulém funkčním období již hlasoval o tomto návrhu. A tento návrh, tak jak je nám zde dnes znovu prezentován, tehdy odmítl. A potom všem, co jsem dnes slyšel. Chci říct, že to je opravdu zajímavé a chápu, že Evropská komise právem chce tvrdějším způsobem bojovat proti některému pašování, ale v nařízení 515.97 nejde o pašování cigaret, ale eh, o všeobecnou eh, správní a právní pomoc při Eh, aplikaci celních pravidel. Takže nestačí se pojem usefulness, ale pojem necessity. Ne užitečnost, ale nezbytnost. A proto zde nevidím žádný pádný důvod, který by měl vést k tomu, aby se Evropský parlament odchýlil od e, svého usnesení z minulého legislativního období. Rád bych ale ještě doplnil některých dalších věcí. Ano, je správné, že nevznikají žádné další náklady a že se nezdržuje obchod ale tak, jak eh, to opatření navrhuje komise, tak jsou s ním spojená jiná nebezpečí. A sice, že hluboký vhled, je tu hluboký vhled do eh, obchodních postupů jednotlivých společností a to je relevantní z hlediska ochrany údajů a není možné to jen tak přehlédnout. A proto musíme diskutovat o tom, jaký je užitek těchto navrhovaných opatření, ale také jakou se zde eventuální rizika a hrozby. A za pana Helviga, kterým je zpravodajem v této věci, mohu jenom říci, že my vycházíme z toho, že parlament začne jednat s eh, radou tehdy, když začneme diskutovat o usnesení parlamentu z minulého funkčního období. My samozřejmě detailně přeskoumáme to, co jste zde dnes uvedli ale podle názoru našeho zpravodaje se na našem dosavadním usnesení nic nemění. Děkuji vám, paní předsedkyně. Sorry, I should have gone. Děkuji. Měla jsem nejprve rád slovo Lize, ale chcete si vyslechnout nejprve všechny připomínky stínových zpravodajů? Nevadí vám to tak nebo tak? Dobrá. Tak v tom případě paní Kalas se asi bude chtít vyjádřit nějací další stínoví zpravodajové a potom bychom nechali Lisu to zhrnout. Paní Kalas. Měla jsem jednu otázku. Bylo řečeno, že tyto systémy jsou vhodné pro odhalování, porušování celní legislativy a provozu. Ale jak to vypadá se společnými pravidly, které se týkají porušování celní legislativy a sankcemi, které už jsou stanoveny pro porušování pravidel u kontejnerů, které opouštějí Evropskou unii, prosím. Myslím, že by bylo dobré nechat doběhnout jedno kolečko, potom se komise vyjádří a potom dáme slovo zpravodajce, jestli to je takto v pořádku. Dobrá. Pan Soltes je tady. Pan Duda. Máte prosím k tomu nějaké připomínky, prosím? Ne? come back to the Commission. Jakosari. Komission mielenkiintoisesta esittelystä ja aika... Děkuji komisi za velmi zajímavou prezentaci. Děkujeme také za dobré příklady. Ty byly dobře zvolené a určitě mohou ovlivnit názory EPP. Návrh, eh, tedy názor parlamentu na to je celkem jasný. A v rámci první diskuse Evropský parlament schválil předchozí stanovisko velkou většinou. Chtěli jsme do toho zahrnout vývoz. Nicméně, otázka je, jestli je toto smysluplný způsob, jak řešit tento problém. Měli jsme zasedání stínových zpravodajů. Příští týden nás čeká trialog a tam určitě bude možnost podívat se trochu přesněji na tyto otázky týkající se vývozu a snad budeme schopni najít nějaké rozumné řešení. V tuto chvíli mohu říct jen to, že tady jde o důležité věci, například o ochranu údajů a zabránění zneužívání údajů. ráda bych si vyslechla odpovědi Evropské komise na otázky předložené kolegy. Můžeme dát slovo Evropské komisi, prosím? Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také za slovo a za možnost odpovědět na vaše otázky a potom poprosím ostatní kolegy a kolegyně, aby mě doplnili případně. Všichni známe postoj Evropského parlamentu, ale jak říkala paní zpravodajka, příští týden nás čeká trialog, takže musíme najít řešení u bodu, kde Rada a parlament nemají zhodný názor. Evropská komise by ráda napomohla při hledání kompromisního řešení. A myslím si, že i dnešní zasedání by nám mohlo pomoci vzájemně se informovat o problémech, které zatím nejsou vyřešeny. Nyní k připomínkám EPP. Jako OLAF i my se zabýváme bojem s podvodem. Pochopitelně souhlasím s tím, že 515 existuje také proto, aby se řešily případy porušování celní legislativy. Když se podíváte na text rady, tak tam najdete CSM pro vývoz, nicméně nejedná se o všechny vývozní CSM, ale pouze pro určit, o určité kategorie. Nejde tedy o všechny vývozní CSM, tyto nejsou všechny v rozsahu působnosti nařízení. Jedná se o určitý vymezený počet, který by právě napomohl v boji proti podvodům, na který se soustředujeme. A text rady následně vymezuje oblast působnosti CSM pro vývoz. Nechci se pouštět do podrobností, to možná si nechám na příští týden, jenom chci zmínit, že v textu rady se nezmiňují všechny kategorie vývozních CSM. Také chci zdůraznit, že, jak říkal pan Rice, CSM samé o sobě neobsahují nominální údaje. Jsou to údaje o fyzickém pohybu kontejneru, takže tam nejsou osobní jmenné údaje. Ale přiznám se, že kdybyste to dali dohromady s odbornými údaji z deklarací, tak potom pochopitelně ty osobní údaje můžete dohledat. Máme ovšem pocit, že se nám podařilo do textu zapracovat dostatečné pojistky a jak jsem říkala v úvodu, otázky důvěrnosti a obchodního tajemství jsou důležité i pro Evropskou komisi. Plně tedy chápeme váš pohled na věc chápeme také pohled na věc příslušného odvětví. A v textu už existují určité pojistky, ovšem jsme ochotní se tím dále zabývat a najít řešení, které by bylo plně v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů a pravidly pro důvěrnost. Tolik z mé strany, nevím, jestli pan Rajs k tomu chce něco dodat. Možná jeden praktický příklad, který se netýká kompetence OLAFu jako takového, Nibrž ukazuje, že nařízení 515 otevírá dveře pro další vyšetřování, pro další šetření, aby to následně mohlo vést k sankcím, které nejsou v naší kompetenci, nejbrž v kompetenci eh, členských států. Takže když máte běžné pašování drog, tak pochopitelně nic nehlásíte a tím porušíte právo. Ale tady budete vyšetřovat na základě zákona proti drogám, nikoli 515. Jinými slovy, tady vytváříme právní základ, na základě kterého členské státy mohou začít vyšetřovat a snažit se třeba získat informace o konkrétních podvodech. Od roku 1997, kdy jsme poprvé schválili toto nařízení, se scéna podvodu mění. Jinými, směry, jinými slovy tedy reflektujeme změny v celní oblasti, které jsou dnes, která je dnes do značné míry elektronizovaná. A vývoj se dále pohybuje. Takže prostě nechceme ztratit tempo ani oboje proti podvodům. Děkuji vám. paní Gebhardt. Děkuji vám. Já jsem zažádala o slovo, ale nechtěla jsem hovořit dříve než moje zpravodajka, protože samozřejmě je to její přednostní právo, aby ona hovořila. A my zde dnes také nediskutujeme o pozici Evropského parlamentu v rámci trialogu. Naše pozice je jasná a to je to zadání zpravodajky které také máme vnášet do jednání s radou, tak abychom dospěli k rozumnému výsledku. Takže o tom já teď diskutovat nechci. Ráda bych se ovšem věnovala jedné vedlejší větě Evropské komisi, která zde zazněla. A týkalo se to a, diskuse s průmyslem kde se hovoří tak jasně o konstruktivních diskusích. Ano, to je velice jasné prohlášení. A pak tam zazněla taková vedlejší věta, že s tím ještě jsou určité problémy definovat, kdo vlastně má přístup k o něm datům. A myslím si, že právě tato vedlejší věta je nesmírně důležitá. Právě jsme slyšeli, že nejsou k dispozici žádné nominální informace, o to také ale u ochrany údajů nejde. Nejde pouze o ochranu osobních údajů, ale také o ochranu informací o různých pohybech eh, firem a podniků. A tady je teď ta základní otázka, kdo má skutečný přístup k o něm datům, kdo má možnost je združovat s dalšími daty, kdo má povolení eh, tato data prohledávat, jak dobře jsou tato data zabezpečená, protože víme, že existují také různí hekři, kteří jsou aktivní a tam, kde jsou různé ekonomické zájmy, tak tam existují i prostředky pro potenciální zaplacení některých hackerů, no to je celá řada otázek, které nás zajímají v této souvislosti. A byla bych tedy velmi ráda, kdybychom mohli dostat o něco více informací než tu pouhou vedlejší větičku. Děkuji. Uh, Děkuji. Chcete se k tomu vrátit? K ochraně údajů a k otázce přístupu k detailním zprávám? Das ist ein absolut, äh Děkuji, to je samozřejmě naprosto oprávněná věc, kterou zde uvádíte. A já bych ráda požádala kolegu Rajse, který e, také udělal tu prezentaci, aby to přiblížili ještě více, ale máte naprosto pravdu. Zde rada i parlament musí skutečně dávat pozor na tyto věci. To s vámi plně souhlasím, ale kolega to možná bude formulovat jasněji. Děkuji. Konstruktivní diskuse se Světovou radou přepravců se netýkaly celních a osobních údajů, kde jsou jmenné informace o podnicích. My jsme hovořili o CSM s touto světovou radou a jednalo se o zprávy, které se týkaly statutu a pohybu kontejnerů. Nicméně souhlasím s tím, že tato podniková data jsou citlivá a v nařízení minimálně tak, jak my to vidíme, jsme nastavili vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Takže už to je v textu. A když mluvíte o hackerech, tak eh, samozřejmě to je všude riziko. <clears throat> Nicméně také je potřeba se postarat o to, že chráníme tyto údaje a my jsme připraveni se o to postarat. Údaje z CSM které jste zmiňovali a o kterých jsme hovořili se Světovou radou přepravců, už jsou v tuto chvíli do značné míry k dispozici veřejnosti na internetu. Říkali jsme třeba, používáme to pro různé projekty a řízení dopravních toků. 30% takovýchto údajů už prostě v tuto chvíli najdete na internetu. Takže doufám, že se mě takto podařilo přispět do té k této odpovědi doufám, že jste byla spokojená. 30% těch CSM už jsou k dispozici na internetu. A 70% není? Did I hear that correct? Slyšela jsem vás dobře. Uh, um, if I may, uh, we have also... Pokud mohu, také tady máme kolegyni ze společného výzkumného střediska, která je zodpovědná za, nebo který je zodpovědný za tento projekt a možná by se mohl vyjádřit k těm 30%. Pan Cois. Děkuji. Já jsem chtěl jenom vyjasnit, že přepravci poskytují informace CSM klientům prostřednictvím otevřených internetových stránek a to už řadu let, takže to nejsou žádné tajné informace, protože tam nejsou žádné jmenné uh, údaje, nejsou tam informace o hodnotách či produktech. Takže u CSM to bylo celkem otevřené a v podstatě kdokoliv mohl požádat svého přepravce o poskytnutí údajů CSM. Mrs. Gephardt, Mr. sorry, does that answer your question? Odpověděli tím na vaši otázku. Máme čas, klidně můžete klást konkrétní otázky, pokud chcete. Máme na to čas a odborníci jsou tady. Ausdruck richtig No, vy jste správně pochopila můj výraz tváře, já nejsem úplně tak spokojená s těmi odpověďmi, které jsem zde obdržela. Podívejme se například na ten jeden slide s tím prvním nebo druhým příkladem. Já se ho pokusím teďka najít. A podívejme se na ten slide. Takže dochází k exportu velkého množství cigaret a ten kontejner někam putuje a potom je odeslán zpět. Dobře, chci-li něco pašovat, no tak ty cigarety dám do toho příštího kontejneru a tím je to vyřešené. Já si myslím, že tady není potřeba eh, investovat příliš mnoho energie. Ale ty CSM, jak je označujete, bych byla ráda, abychom i my zde v Evropském parlamentu hovořili takovým jazykem, který bude občanům, lidem spolu srozumitelný. Já jsem také na začátku diskuse přemýšlela, co to vlastně znamená CSM. Dobrá, takže jsou určitá data, je nějaký kontejner, ten má číslo to a to a doputoval do přístavu X a nyní se převáží do přístavu Y. A pak z toho přístavu Y eh, zase putuje ještě dále, dejme tomu do přístavu Z, anebo zase zpátky do přístavu X. K čemu mi ta informace je, když se s touto informací nepojí také informace o obsahu té zásilky? A o to přece jde. Pokud je tam tedy jenom název toho kontejneru, tak by to nebyl problém. To samozřejmě může být klidně veřejné. Tak to je také například s poštovními balíčky a sledováním poštovních zásilek, že můžeme sledovat, kde zrovna ve světě se ten balíček, na který čekáme doma, no vlastně nachází, nebo jak putuje. Ale to propojení toho obsahu s názvem, s označením kontejneru, o to jde. Jak chcete jak to chcete kontrolovat, pokud zde to propojení není? A pokud by zde to propojení bylo, tak jak bude vypodovat, vypodat, kde e, bude uchovávána tato informace o tom propojení a kdo k tomu bude mít přístup, protože to združování dat, to potřebujete i vy, abyste mohli provádět náležitou kontrolní činnost. A otázka ale pak zní, kdo k tomu bude mít přístup. To mě zajímá. Máme trochu času, takže klidně dáme možnost odpovědět komisi a pak se vrátíme ke zpravodajce a končíme to, pokud, bude, pokud nebudete mít žádné další otázky. Děkuji vám. Já opět s vámi mohu jedině souhlasit. Ten problém jste zde pojmenovala. tomu, aby bylo možné opravdu odvádět dobrou práci a náležitě bojovat proti podvodům, je třeba propojit ty exportní údaje, exportní CSM. Je třeba to vidět v souvislostech. My jako komise v tom návrhu máme zahrnutá všeobecná pravidla ochrany údajů, to znamená také eh, odkaz na nařízení 45 z roku 2001, v diskusi s radou, ale i s vámi si myslím, že můžeme říci, vyplynulo, že potřebujeme těch pojistek více. Ráda bych upozornila na to, že rada ve svém návrhu, který v podstatě také zahrnuje ta exportní CSM, že tedy rada zde ještě zařadila další ochrana opatření v souvislosti s podnikatelskou sférou. Já nyní nechci zacházet do detailů, je to také ještě předmět jednání, ale rada sama eh, také jsem zařadila další pravidla týkající se obchodního tajemství. Už to zde také krátce zaznělo. Samozřejmě musíme diskutovat o tom, nakolik budou mít členské státy přístup, a zda to například omezíme jenom na ty případy, které se budou týkat toho konkrétního členského státu, nebo by měly mít přístup všeobecný. Já zde nyní nemůžu zacházet do detailů, protože komise má svoji původní pozici, samozřejmě, ale jistě stavím se k tomu otevřeně a o, otevřeně vám naslouchám, co k tomu má, chcete říci a domnívám se, že budeme schopni nalézt takové řešení, které eh, zavede dostatečné pojistky v oblasti ochrany údajů i eh, vlastně ochrany podnikatelských informací. A mám zde ještě poznámku od kolegy z toho společného eh, výzkumného centra, tak jestli to chcete ještě nějak doplnit, co jsem právě řekla, prosím, máte možnost to doplnit. Aspoň takto jsem pochopila tu poznámku, která ke mně doputovala. Ano, já k tomu chci něco doplnit. Členské státy a celní zpráva budou mít přístup k těmto nominálním sadám dat a už mají, protože to jsou jejich údaje. Takže z tohoto pohledu se nic oproti stávající situaci nemění. Děkuji. Paní zpravodajka. Děkuji mnohokrát za zajímavé aspekty. Určitě to bylo velmi podnětné. Když byl tento návrh přijat v prvním čtení, tak si získal velkou většinu, takže z toho vyplývalo, že to není žádný zásadní problém. Pokud se problém objeví, tak ho zvážíme. Zítra budeme mít zasedání stínových zpravodajů a příští týden začne trialog.